Très bien, je vous propose de, de démarrer notre... Takže já navrhuji, abychom zahájili zasedání našeho výboru. Je to třetí schůze tohoto typu s předběžnými nezbytnými informacemi. Takže nejprve, jestli všichni souhlasíte s pořadem jednání. Pokud ano, tak eh, navrhuji, abychom jej přijali. Dobrá, děkuji. Tlumočení máme do 6, 16 jazyků ehm, s výjimkou polštiny. Jako obvykle jsou eh, k dispozici podklady na e-meeting. Ehm, jednání bude přenášeno přes e-streaming. Máme tady dva eh, týmy, které budou filmovat, jednak natáčet eh, práci paní Laruš z, eh, z frakce Zelených a druhá eh, parta bude filmovat pro německý televizní kanál ARD. A takže v zájmu absolutní transparentnosti jsem považoval za správné povolit aby se tyto eh, dvě eh, skupiny mm, zúčastnily a natáčely. A ehm, ehm, další důležitá věc, hovořilo se o tom s koordinátory, ehm, naše slyšení budou předmětem eh, zápisu in extenso verbatim, to jsme žádali, aby každý se mohl podívat na obsah, bude to k dispozici na webových stránkách našeho výboru zhruba 14 dní po každé z těchto schůzí a bude to přepsáno nejprve do jazyků originálu, tedy v těch jazycích, ve kterých vystoupíte a poté dojde k úplnému překladu do angličtiny na, a bude tedy k dispozici na našich stránkách. A pátý bod, který je také velmi důležitý, to je ten, že od zítřka, zase v zájmu transparentnosti, eh, písemné otázky, které posíláme našim hostům, jakož i jejich písemné odpovědi, které dostáváme před zasedáním, budou na našich eh, stránkách po eh, zasedání Eh, výboru zase v zájmu větší transparentnosti a aby eh, každý měl možnost eh, společně s námi sledovat ten postup, a aby také bylo patrné, tedy jakým způsobem dochází k povolování některých aktivních látek. Takže děkuji za vaši přítomnost a pozornost, pozornost a jak jsme domluvili s koordinátory, přijmeme zde čtyři řečníky. Metodika zůstane stejná, ale já to chci upřesnit. Na poslední schůzi koordinátorů jsme si říkali, že využijeme tu takzvanou metodu ping-pongu, to znamená jedna otázka, jedna odpověď. A já budu dávat pozor, a říkám to všem, opravdu pozor, abyste položili jednu otázku v té minutě, která je vám udělená. Začneme s pravodají, s tínovými zpravodaji a poté koordinátory a nakonec každý člen výboru formou KDI bude moci žádat o slovo a klást otázky. V rámci toho postupu ke HDI říkám spolu zpravodajům a zpravodajům, jakož i koordinátorům, případně místopředsedům, i vy se tam můžete přihlásit do druhého kola, to znamená do toho ke HDI, takže každý by měl dostat možnost se vyjádřit s tím, že každý budete mít jednu minutu na položení otázky. Bylo to kolektivně rozhodnuto, vypadá to sice přísně, ale to nebyl jenom můj nápad. Jedna minuta na položení jedné otázky a poprosím vás, abyste v té otázce eh, také řekli, komu ji kladete. Máme tady čtyři řečníky, takže abyste se zeptali konkrétního řečníka, protože minule třeba, když kladete obecnou otázku, která se eh, klade třem čtyřem hostům, tak potom samozřejmě i čas na odpověď neodpovídá a porušuje to eh, tu, ten princip, aby mohl každý se vyjádřit. Takže, tak jsme to dohodli společně, že na otázku máte jednu minutu a položíte jednu otázku, řeknete přesně, koho se na to ptáte a řečník pak má dvě minuty na odpověď. Pokud odpověď není uspokojivá, to je další upřesnění, máte ještě půl minuty na doplnění své e, otázky nebo vyžádání dodatečných informací. Doufám, že to je jasné a budu muset je přísně sledovat. Děkuji vám za vaši kolektivní disciplínu. Nepochyb, nepochybuji o tom, že se tím budete řídit. Takže já děkuji našim hostům, že přišli mezi nás. Eh, eh, takže nejprve pan Azulej za ECPA, za BFR pan Hensel, ten bude hovořit za BFR, za Global Demil pan Butcher a za GKI pan Backhaus. Princip, um, který jsme přijali, ale o tom jste byli informováni, je takový, že každý má 10 minut na vystoupení, tak jsme se dohodli se sekretariátem, každý máte tedy 10 minut postupně v tom pořadí, ve kterém jsem vás četl a po vašem prvním vystoupení, te, po vašich prvních vystoupeních začne diskuze s těmi otázkami a odpověďmi. A to v tom pořadí, že jsou nejspolu eh, spravodajové, spravodajové, stínoví spravodajové, koordinátoři a konečně členové výboru. Takže taková jsou pravidla a nyní můžeme rovnou konkrétně vstoupit eh, do eh, tématu a já dávám slovo panu Azulej za ECPA a ten dostává 10 minut eh, k tomu dnešnímu tématu a to je žádost o povolení aktivní látky ze strany výrobce. Prosím. Juste appuyer sur le bouton, c'est pas un complot, hein, qu'on soit rassuré, mais c'est juste je třeba zmáčknout tamto tlačítko. Není to žádný úklad. Pane předsedo, děkuji. Dámy a pánové, členové výboru, nejprve vám chci poděkovat za naše odvětví, za pozvání na dnešní slyšení. Otázka povolování pesticidů v Evropě je velmi důležitá pro dnešek i pro budoucnost chápeme a nasloucháme obavám, které zaznívají a chceme hledat a pomáhat hledat řešení. Ti z vás, kteří nejsou dobře obeznámeni s naší asociací, my představujeme 22 členských organizací eh, od velkých nadnárodních společností až po menší a malé a střední podniky, které všechny se věnují vývoji a výrobě a prodeji pesticidům kolegyně Emma Jenkins tady sedí vedle mě. Emma přišla se mnou jako expertka na regulaci firmy Dupont Koteva. Má 20 let praxe v oblasti regulace a ona eh, tady eh, jak si je obeznámena s celým tím komplexním systémem, takže by měla být schopna zodpovědět i vaše detailní otázky a eh, jménem všech našich členských organizací a firm v systému. Takže já se jmenuji Jean-Philippe Azulej, jsem generální ředitel naší asociace. Eh, jsem ve funkci od roku 2016 a eh, předtím jsem 30 let pracoval v průmyslu v jednotlivých odvětvích, 15 let jsem pracoval v ochraně rostlin eh, v různých rolích, včetně funkce generálního ředitele pro region od Evropy přes Střední východ až po Afriku. A, a tehdy jsem měl to štěstí, že jsem zažil z první ruky Eh, jak funguje zemědělství od malých farem v Keni a v Zambii eh, přes eh, skleníky v Almerii a ve Španělsku, burgundské eh, eh, vinohrady až po velká pole v Rusku a v Dánsku. A, mm, takže s tím jsem do, přicházel do styku v oblasti ochrany plodin. A, mm, takže mm, za tu dobu jsme zažili také velký pokrok a zajímavý vývoj. Setkal jsem se s velmi zajímavými lidmi a zvedení této organizace Eh, až po různé odborníky a vědce eh, v terénu. To jsou všechno velice eh, zapálení lidé, kteří mají zájem o udržitelné zemědělství. V Evropě 27 tisíc takových lidí, 27 tisíc lidí pracuje v našem odvětví. Někteří toto odvětví znají dobře a vědí, že je těžké skloubit jednak tu interní znalost s vnější pověstí chápu, že významné změny, kterým eh, jsme vystaveni v oblasti naší pověsti ve veřejné mínění, včetně některých členů, že ten vztah je složitý a já bych si přála, aby se toto změnilo. Kolektivně jako odvětví jsme um, příliš pomalu reagovali na obavy veřejnosti a um, historicky jsme věnovali velké úsilí uh, Eh, našemu výzkumu, vývoji, eh, výrobě a a nevěnovali jsme dostatečnou pozornost vysvětlování toho, co děláme, proč to děláme a jaké pozitivní důvody nás vedou k tomu, proč pesticidy existují. Považujeme to za samozřejmé, že naše výrobky jsou, jsou užitečné a že slouží k výrobě bezpečné, udržitelné zemědělské výroby a e, potom si mm, hodně stěžujeme na negativní aspekty evropského systému povolení povolení, povolování místo, abychom komunikovali o jeho pozitivních aspektech. To neznamená, že bychom si stěžovat přestali, nadále si stěžujeme, že systém je složitý a nepředvydatelný, což je pro podniky složité i z hlediska investic do budoucnosti. Nicméně systém musí v první řadě zajistit bezpečnost pro lidské zdraví a pro životní prostředí a tento výbor bude muset posoudit, zda tyto dva cíle jsou dosaženy. Ale jedna věc je jistá, a to, že existuje nedostatek důvěry v náš systém. Nedostatek důvěry, eh, který není v zájmu nikoho budeme muset sehrát významnou roli při řešení tohoto problému a uznat, že na to neexistuje žádné zázračné řešení. Proto jsme tady zastoupeni, přestože jsme pouze uživateli regulačního systému a často si sležujeme, stěžujeme na jeho nedostatky, nebo možná právě proto, Doufáme, že i naše písemné odpovědi, i dnešní ústní odpovědi spolu s EMO vás dokážeme ujistit, že náš systém ochrany plodin a, a, a práce naší asociace, že tedy se snaží pozitivně zařadit do systému. Eh, výroba potravin eh, formou zemědělství vznikla před 12 tisíci lety eh, a 11 tisíc let jídlo bylo jaksi výsledkem řešení nedostatku a v posledních 70 letech se jídlo e, zaměřilo nebo stalo především otázkou rozmanitosti a kvality. Potraviny e, jsou něco, co považujeme za přirozené a, a, a základní. A jedna ze zpráv, které vypracovala EFSA o reziduích e, v potravinách, Ehm, v oblasti evropského systému potravin a krmiv, tak tam vidíme, kde jsou skutečné hrozby v potravinách a pesticidy mezi tyto hrozby nepatří hmm, eh, Eh, pan komisař ve svých vystoupeních mnohokrát uvedl, že eh, Evropa může být pyšná na to, že má nejbezpečnější potraviny na světě a přitom, když posloucháme veřejnou diskuzi, tak eh, získáváme pocit zcela opačný. To neznamená, že se pověst hm, našich odvětví nemůže zlepšit, naopak je vždy možné pracovat lépe, mít bezpečnější produkty hm, a podporovat podporovat eh, eh, udržitelnější potraviny, můžeme podporovat společnost k urychlování těchto změn, taky chápeme potřebu ujišťovat uživatele a veřejnost eh, ohledně jak si toho, jak, že, jak si, jaké jsou dopady hm, našich produktů na jejich zdraví a na životní prostředí a musíme nadále rozvíjet bezpečnost našich produktů, protože to je hlavní zájem našich firm ovšem naše odvětví investuje každým rokem do eh, čím dál bezpečnějších eh, produktů pro evropské farmáře. Než skončím, ještě bych uvedl příklad s nedávným ohlášením našeho globálního závazku transparentnosti. Naše členské firmy jednomyslně se zavázaly usnadnit uveřejňování dát o ohledně bezpečnosti, dobrovolně je uveřejňovat a to považujeme za významný signál, který je součástí této globální diskuze. A domníváme se, že Eh, jaksi očekávání společnosti a, a vědecký výzkum mohou společně zajistit eh, pokrok, který je potřeba. Ještě jednou děkuji vám za pozvání dnes mezi vás. Je to složité téma a e, žádné řešení není zázračné nebo ideální, ale jsme součástí e, občanské společnosti e, a, a přejeme si, abychom nalézali společná řešení pro náš budoucí osud společný. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur Azoulay. Děkuji mnohokrát. Takže podle pravidel jako druhý hned vystoupí za BFR pan Hensel. 10 minut, prosím. Máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde... Děkuji, pane předsedo. Já využiji, že mohu hovořit jedním z pracovních jazyků Evropského parlamentu, tedy německy. Nyní máme příležitost krátce představit, jak Německo působí v oblasti eh, ochrany zdraví rostlin, eh, jak působí institut, který se zabývá touto ochranou zdraví rostlin. Dá se říct, že existuje nebo vznikla řada nedorozumění o povolovacím procesu eh, pro tyto ochranné látky. A nyní tedy by, my bychom se rádi zaměřili na, tyto, eh, na tato nedorozumění eh, a nějakým způsobem je vysvětlili. Jsme rádi, že máme příležitost, abychom se vyjádřili k tomu, jak organizovat ochranu zdraví rostlin v budoucnosti tak, aby to bylo, mm, nebo abychom dosáhli uspokojivého výsledku i pro spotřebitele. Mm, máme velký problém, protože jednak musíme eh, chránit vlastně bezpečnost potravin, Eh, na druhé straně si klademe otázku, tedy, nebo klademe si otázku vůbec, eh, kolik eh, zbytkových stop těchto ochranných prostředků se může dostat do potravin, jaké koncentrace to mohou být. A při povolování těch ochranných prostředků hovoříme, že v tom povolovacím řízení na tom se podílí většinou tisíc eh, vědeckých pracovníků v Evropě a samozřejmě se zabývají tím, aby nedošlo k žádným negativním dopadům na spotřebitele. Eh, takže to povolovací řízení mm, je, mm, myslím si, mm, opravdu příkladné i v mezinárodním ohledu. Eh, samozřejmě je to problematické, protože můžeme říct, že tam je nějaká zbytková, nebo že tam jsou nějaké stopy, které zůstanou a spotřebitel to potom sní. A samozřejmě jsou to parlamenty, které organizují tento proces, které stanovují e, ty e, e, ty koncentrace a tak dále. Takže já teď tady chci říct, jak se to organizuje v Německu. My máme tedy Federální institut pro vyhodnocení rizik. My působíme opravdu v, pouze v oblasti lékařské prevence. Hmm, například pamatujeme si eh, ještě tu eh, krizi BSE a eh, samozřejmě taky tu nemoc um, šílených krav. Um, tenkrát um, Připomínám, že jsme byli hm, založeni už před stolety, ještě vlastně během císařství a potom máme hm, teď dvě vlastně takové eh, dvě instituce, které pod to spadají, které spadají pod zastřešující instituce a vlastně tady tenhle ten institut pro rizikové hodnocení je jedním z nich, ale jsme nezávislí na vládě, nezávislí v tom smyslu, že Mm, můžeme opravdu nezávisle hodnotit eh, ta rizika, provádět aktivní výzkum, tak abychom eh, samozřejmě mohli předložit lepší analýzu těch rizik. A taky vlastně můžeme volně komunikovat o těch rizicích. To znamená, máme mm, možnost eh, veřejně tedy oznámit výsledky naší práce. Máme referenční laboratoře, protože takto můžeme eh, sami ovlivnit kvalitu těch údajů eh, protože ona, eh, ta kvalita rizikové analýzy vždycky vychází z údajů. Čím lepší ty údaje jsou, tím lepší je i ta samotná analýza. BFR samotný Máme asi tisíc zaměstnanců, pracovníků, dvě třetiny z nich jsou vědečtí pracovníci Mm, máme rozpočet asi 100 milionů a opravdu se tedy eh, zabýváme veškerou ochranou spotřebitele neříkáme pouze, co znamená riziko pro spotřebitele, co je pro ně nebezpečné, ale také říkáme, jak se to vyhodnocuje. Takže samozřejmě ty standardy spadají do naší práce, vytváření standardů. Jinak neza, nespo, ne, nezabýváme se pouze pesticidy a biocidy, ale i jinými otázky eh, bezpečnosti potravin, biologické bezpečnosti. To vlastně jde o mikroorganismy v potravinách eh, eh, jedy, parazity, potom mm, kosmetiku, hračky, tetování a tak dále. Potom další oblastí je, chemick, je chemická oblast, tedy, která spadá vlastně pod REACH, pod směrnici REACH. Takže pod nás spadá eh, vlastně tedy ECHO a EFSA, Mm, eh, vlastně tedy i eh, směrnice REACH. Eh, také se věnujeme sociologicko-psychologickým zkoumáním vnímání spotřebitelů těchto věcí. Zabýváme se také mm, experimentální toxikologií Tady vlastně jde o to, jaké e, testování na zvířatech e, může být povoleno, jestli to lze nahradit nějakými jinými způsoby testování. A věřím, že e, tady také odvádíme velmi dobrou práci. V rámci BSR, BFR máme oddělení Mm, pro bezpečnost pesticidů. Je zde se mnou také kolega, který jej vede, mm, má obrovské zkušenosti v této oblasti. Tady vidíme tedy aktivní látky, které jsou povolovány na evropské úrovni. Máme tady tedy spravodajské země, spoluspravodajské země, tady vlastně v tuto chvíli je to Německo a Slovensko. Potom následuje tedy povolovací řízení, eh, aktivní látka plus ty další látky, které se k tomu přidávají, ty jsou potom tedy vnitrostátně povolovány. V Německu máme tedy eh, vlastně takto 37 eh, formulovaných produktů, které obsahují glyfosáty. Glyfosát v Německu pokud ta aktivní látka není přeskoumána, není povolena. Není po, povolen ani ten prostředek, který je obsahuje. Potom máme intrinsickou eh, eh, toxicitu, to je vlastně eh, nebezpečí, to vlastně spatří pro ECHO s vyhodnocovacím výborem, výborem, který se také už několik let zabývá glyfosáty. Jak vypadá schvalovací proces těch aktivních látek? Hmm v těch fitosanitárních produktech. Zase existuje eh, zpravodaj, který je jmenován komisí k novým aktivním látkám eh, nebo vlastně k opětovnému eh, povolení aktivní látky. Probíhá veřejná konzultace, mm, zjišťují se další údaje, které potřebujeme, tady vlastně to zase je ESA. Eh, tento proces je také organizován z její strany, potom je spoluspravodaj, takže v tomto eh, případě eh, glyfosátu je to Německo. Ten dělá tedy, to, tento stát dělá potom hodnotící zprávu, která je veřejně komentována a všichni mají tedy příležitost nějak to opřipomínkovat. Mm, potom to vede k závěru k předložení závěrů eh, komisi. Tam má stálý výbor, eh, který se tím zabývá, který potom rozhoduje. Ehm, nezávisle na tom máme zónové povolování, eh, tedy v rámci zón, a tady jde o to, že v rámci toho řízení v tedy národní stát eh, si eh, vlastně požádá o nějakou aktivní látku. Eh, máme zase mm, navrhovanou verzi k této látce, je tam zase veřejné řízení, zase věnujeme se tomu, jaké data jsou k dispozici a zda je tedy to povolení poskytnuto na národní úrovni či nikoli. Abych zabránil nedorozumění, tak koordinační orgán je tedy BVL a BFR vlastně se zamývá, zabývá konkrétně lid, zdravím lidí a zvířat. Takže vlastně je to zastřešeno eh, tou, eh, tím federálním úřadem pro mm, spotřeb, eh, ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin. Potom máme Julius Kuhn Institut, který se zabývá účinností a Německá environmentální agentura pro životní prostředí. BFR dělá tedy vlastně se zabývá asi 40 eh, takovýchto otázek eh, ročně. Tady vlastně vidíme třeba eh, zno, opětovné schválení v letech 2012 až 2018. Tady šlo vlastně o 21 aktivních látek v RMS a eh, co se týče tedy toho kospravodajství 16 aktivních látek. Čtyři jsme zamítli třeba, tři jsme pozitivně schválili. Některé byly také přímo staženy eh, žádajícími firmami. Takže vlastně v Německu teď máme asi eh, přes tisíc žádostí. 290 jsou pozitivně schváleny, 120 bylo staženo a mm, další, některé další byly tedy zamítnuty. Takže vidíte, že je to opravdu velmi kriticky přeskoumáváno. Německo patří k zemím, které vlastně mají asi nejpočetnější personál v oblasti eh, ochrany eh, <clears throat> rostlin. Ještě k tomu postupu u glyfosátu eh, takže tady vlastně jde například o znovu povolení komise vlastně tedy eh, se obrátila na Německo s tímto případem znovu povolení. Eh, byl předložen, eh, vlastně byla předložena tedy zpráva o rizicích, o vyhodnocení rizik tato zpráva eh, vlastně je předkládána EFSO eh, a eh, komisí, respektive 28 členskými státy. Není to zpráva předkládaná konkrétně BFR. To znamená, všech 28 členských zemí se stotožňuje s tím obsahem to je velmi důležité, že to vlastně nehovoří, že nehovoříme o nějaké o návrhu zprávy BFR, ale že vlastně zatím stojí komise a členské státy. Takže ten eh, eh, regulační proces byl uzavřen v roce 2015. Eh, potom v roce 2015 bylo zveřejněno ERC o glyfosátech a udělalo se něco, co bylo i výjimečné. Komise zastavila to řízení a řekla, že si vyčkáme na monograf z ERC. Mm, počkalo se na něj, tedy bylo to zveřejněno, potom k tomu bylo přidáno addendum, kde jsme tedy ty data mm, vyhodnotili. A stále ještě v září 2015 eh, proběhla expertní, eh, proběhly tady schůzky odborníků, eh, zúčastnili se toho i americké orgány a v roce 2017 se k tomu přidalo, přidalo stanovisko RAK, Kazat, Eh, což dopadlo tak, že eh, vlastně nešlo pouze eh, o rizikové hodnocení, ale vlastně ehm, šlo o konkrétní otázku z karcinogenity glyfosátu a Takže tady vlastně šlo o otázku lidského zdraví. Hm, týká se to monografie RC která vlastně mm, předkládá. Samozřejmě o tom ještě můžeme později diskutovat. Ale nesouhlasí, my jsme tedy toho názoru, že jsme čistě pracovali a můžete si přečíst tu zprávu, která má 4,5 tisíce stran. Teď se často hovoří o tom, že bychom měli předložit nové studie a o glyfosátech, ale já bych řekl, že to je asi nejlépe proskoumaný, proskoumaná látka na celém světě. A tyto studie eh, jsou eh, k dispozici. Ehm, pokud byste, pokud byste chtěli eh, tedy ještě proskoumávat e, tuto látku dále, by, vidíte, kolik, na kolika zvířatech by se to ještě muselo otestovat. Zatím tady vidíte tedy, na kolika zvířatech už se to otestovalo, ale pokud bychom chtěli další toxické, toxikologické studie, tak eh, tady by to samozřejmě vyžadovalo další eh, testy na zvířatech. On už je to v podstatě skoro skandál, když říkáme, že bychom potřebovali nějaké další studie, když se podíváme na ty počty, které už máme k dispozici je přeci zřejmé, že ty data, která jsou k dispozici, jsou tak dobrá, jak se vůbec jenom dají nalézt. Tady je naše zpráva vyhodnocení rizik, jak už říkám, má přes 4 tisíce stran. Mm, přečtěte si to, protože to opravdu stálo hodně práce a tam mm ve finále na levo vidíme vyhodnocení rizik a na druhé straně je zase eh, pře, eh, přehled eh, literatury, řekněme, o těch non-guideline studiích. To je vlastně, kdy u těch žadatelů požadujeme, aby poskytli informace. Vlastně jde o to, že, veřejně, že zveřejněná literatura tedy musí být k dispozici, musí se předložit a kromě toho, nad rámec toho, zpravodaj se ještě musí podívat na to, zda existují další studie, které byly zveřejněny, vydány. To je velmi důležité, protože někdy tyhle ty studie, eh, které eh, ten eh, žadatel třeba nepředkládá kompletní, nebo vlastně se zaměřují jenom na tu aktivní látku, která může působit úplně jinak a podobně. Potom tady máme guideline compliance studie, které zase se vztahují na toxikologické eh, výsledky, to už zase eh, patří k definovaným eh, toxikologickým bodům. Tady zákonodárce požaduje, aby tedy vlastně podle aby se to zveřejňovalo podle vodítek OECD a podle podmínek GLP, protože pro ty nové aktivní látky třeba vůbec neexistují už vypracované studie. Eh, existují tedy pouze ty studie, které požadujeme od ehm, žadatele. A to tedy odpovídá zhruba eh, harmonizovaným eh, žádostem všech orgánů na světě a vlastně tady jde tedy o toxikologie, nedostatky analytické metody a tak dále. To je tedy rutinní postup a tyto studie jsou zásadně důležité, eh, protože potom se vlastně zabýváme těmi surovými daty, řekněme, které v nich jsou. Když se tedy podíváme na tu literaturu, má velký význam. U glyfosátů konstatujeme, že ještě nikdy neexistovala aktivní látka, kde je tolik nových publikací u, u povolovacího řízení. Tady máme přes tisíc eh, publikací, které musíme vždy zanalizovat, pročíst, překontrolovat, zda jsou správné, důvěryhodné a ty, které tedy se zdají eh, relevantní v, v rámci metaanalýzy, eh, potom využijeme pro naše hodnocení. A ještě důležité je, že u tohoto bodu neproběhlo hodno, vyhodnocení rizik. Tady vlastně jde o to vyhodnotit, zda ten, kdo předkládá žádost, Eh, si je vědom eh, stavu, tedy eh, vědomostí a zda tedy může předložit tu literaturu, kterou má, kterou má k dispozici. Dámy a pánové, tím se dostávám ke konci své prezentace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. A nyní má slovo pan Helmut Brče za Global 2000, prosím. A zase vás pokusím, abyste se pokusil dodr- poprosit, abyste se pokusil dodržet řečnickou lhůtu. Děkuji. Danke, vielmals, äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Äh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Äh, dámy a pánové, Eh, pokusím se tedy dodržet eh, trošku jinak na některé ty věci, které zde už zazněly. Jmenuji se Helmut Butcher. Schaden, jsem biochemik a zabývám se už 15 let eh, tématem pesticidů. Iniciativy, Evropské iniciativy Stop glyfosátům. Jsem také autorem nejrůznějších publikací a knihy akt glyfosát. A v té knize je kapitola e, Nejlepší zákon o pesticidech ve světě. Dámy a pánové, toto je jakýsi vzor. E, přivedl novinky například takzvaná kritéria cut-off pro aktivní látky, kde o níž se děláme velké starosti. Například eh, to jsou studie, které se na myších prokázaly jako karcinovázně. Eh, předložit vyhodnocení eh, vědecké literatury. To už o tom hovořil předřečník. A tohleto vyhodnocení podle článku 11 tohoto nařízení musí být nezávislé, objektivní a transparentní ani u těch studií eh, průmyslu, ani při zveřejněných studiích nepostupovali takto nezávisle, objektivně a transparentně. Začneme eh, eh, průmyslovou studií na myších. Jak asi víte, PHO GTF zase nic takového nezjistil. Takže jak to bylo v roce 2012, se předložilo žádost o povolení Eh, a potom vlastně jsme měli studii, které vlastně prokazovaly, tady byly studie, které prokazovaly, že glyfosát není karcinogenní v myších. Řekli ale, že to bylo náhodné. Německé povolovací, eh, německý povolovací úřad, tady se vrátím, eh, takže samozřejmě tady šlo o to, aby bylo vyhodnoceno nezávisle a objektivně tato studie. Eh, potom v roce 2013 ale na ty lymfomy, že tam bylo pouze omezené důkazy karcinogenního potenciálu a že ta studie nebyla reprodukovatelná. Eh, potom v roce 2015 s tím souhlasila i EFSA spolu s členskými státy, takže vlastně to bylo, řekněme, vyhodnocení evropských orgánů nebo úřadů. Poukázala na dvě z těchto studií, které údajně poskytují dostatečné eh, důkazy o, eh, tedy karcinogenních dopadech. Ehm, tady vlastně eh, v srpnu 2000 nálezy ehm, nádorů, ale ehm, údajně tam byly nějaké informace, které podléhají firmnímu tajemství. Nicméně u všech těchto studií se projevily eh, karcinogenní eh, dopady. Eh, tady ukázalo se, že například Hočkinův limkon, který, který se tam um, projevil, byl vlastně toto riziko bylo reprodukovatelné jinými studiemi. Takže Tady vlastně máme sedm s endum, o kterém už taky zde bylo hovořeno. A IARC eh, využil eh, trend eh, statistického vyhodnocení a Tady vlastně šlo o statistické vyhodnocení týkající se studií toho výrobce. S nezávislostí nebo objektivitou. Může to vést k falešným závěrům a BFR na základě vyhodnocení IARC eh, mělo druhou šanci. Mohlo tu svů, ten svůj první návrh klasifikace, kde vlastně byla žitních karcinogenních nálezů. A <clears throat> potom v tom adendu eh, ke zprávě eh, BFR píše nádory, mohou být považovány za to, že se tedy vztahují k eh, použité látce. Takže vlastně to je do, do, dostatečný důkaz. Je, eh, je zřejmé, že Jark um, ehm, uznává dostatečnou, dostatečné prokázání karcinogen, eh, karcinogenního účinku. A potom ale říká ještě jasněji, prokázání karcinogenity je není to dostatečné pro klasifikaci. Je to tedy prokazatelné, ale nedostatečné pro klasifikaci. To je přeci naprostý rozpor, který je úplně symbolický pro mnohé z toho, co objevíme v té zprávě eh, Evropského orgánu zkladů pro vyhodnocení karcinogenity. Já k tomu teď se nemůžu vyjadřovat, protože na to nemám čas, ale eh, následně rád odpovím na případné dotazy. na základě, eh, na nakonec ještě příklad genotoxicity, závislé a transparentní. VHO předložilo jasné důkazy eh, studií předložených eh, výrobci ohledně genotoxicity. Oni tedy předložili studie které toho tedy z VHO vychází, ale z nezávislých veřejných, e, zveřejněných studií a tam ten výsledek je úplně jiný. E, výměno. A e, praxe je taková, že máme Glyphosate Task Force, v které v, tom, mm, v té žádosti o povolení důvěryhodné ani relevantní. Takže vlastně to je samozřejmě pohled daného průmyslu, oni to takhle vnímat mohou. Tady to je vlastně zpráva o vyhodnocení obnovení, kde je asi 54 stránek. Je slovo za slovem převzato z žádosti výrobce. Copy a paste. Podívat, eh, že to je eh, Eh, Larry DeGill, který je eh, pracovník Monsanta, ale toto jméno nenaleznete v té hodnotící zprávě a o plagiát u těch eh, průmyslových studií. Tady samozřejmě můžeme argumentovat u těch podniků, že pro ně to je efektivní v pořádku, k tomu nedošlo. Vlastně celá ta zpráva BFR a EFSI neobsahuje stopu nezávislého vyhodnocení vědec. Děkuji mnohokrát. Budeme pokračovat a nyní dostane slovo pan Backhaus z JKI. Ústav Julia Kühna má ze zákona danou takovouto povinnost. Já se jmenuji Georg Friedrich Backhaus úkolu byli jsme založeni v roce 2008, znova pod jménem Julia Kühna a jsme tedy nezávislým spolkovým kontrolním ona 2013 v řad různých oblastí. Například účinnost, minimální účinná dávka, hodnotíme riziko rezistence, vliv na kvalitu rostlin a produktů z nich vyrobených a také se zabýváme nežádoucími vedlejšími účinky. Mě toho také v některých oblastech hodnotíme vliv pozitivní. Zde hodnotíme jak riziko, tak přínos. Nyní k včelám. Zabývativými akty. V rámci chronické toxicity se také díváme na chování včelích rojů a e, na to, jak vypadá zakládání e, plástů. Naše práce si vyžaduje maximální kvalitu. Transparentnost jak pro veřejnost širokou, tak pro spotřebitele. Potřebujeme také zlepšit kvalitu a spolehlivost studií. Tady máme jisté rezervy. A v neposlední řadě máme za to, že je potřeba zlepšit komunikaci podle našeho názoru. V řadě oblastí zemědělství tyto prostředky potřebujeme. Je potřeba komunikovat o malých kulturách na evropské úrovni, kde nemáme mnoho jiných řešení pro ochranu těchto plodin. Máme za to, že takovýmto druhem naše otázky. Děkuji mnohokrát, děkuji vám také za vaše vystoupení, za to, že jste respektoval řečnickou lhůtu. S vaším dovolením se tedy můžeme pustit do diskuse. Budeme tedy vycházet ze zásady otázka-odpověď. Za EP. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také za přednášky. Já si myslím, že tím se dostáváme do procesu přeskumu eh, povolovacího řízení, nebo přinejmenším se dostáváme ještě hlouběji. Já v podstatě eh, jsem eh, trošku stku a ehm, potom vlastně pan profesor Henzel, kdyby mohl jít po něm, aby mohl zareagovat na to, co vlastně zde zaznělo. Já mám otázku na pana Hensla, protože vy jste, tady jsme zazněli, tady jsme slyšeli tedy hodně mm, kritiky vaší práce, trápení mm, bezpečnosti těchto pesticidů a látek v nich obsažených. Možná by mě tady zajímalo, jakým způsobem zareagujete na tuto kritiku. Děkuji mnohokrát. Eh, pan Hensel má slovo na dvě minuty. Děma zajímalo, jakým způsobem zareagujete na tuto eh, kritiku. Děkuji mnohokrát. Eh, pan Hensel má slovo na dvě minuty. Naše vnitřní postupy zatím nebyly zpřístupněny veřejně. Povolení týkající se glyfosátu bylo. Já jsem vám ukázal obrázek, kde byly tisíce stran. Vy se ptáte na to, k čemu slouží tato transparentnost. Slouží k tomu, abychom byli schopni znova celou problematiku vyhodnotit? To bych souhlasil. BFR určitě podporuje veškeré snahy o transparentnost. Snažíme se publikovat tyto podklady už roky a uvidíte to i na našich internetových stránkách, byť přiznávám, že v této oblasti existují jisté rezervy. BFR má působit komunikačně. Spolupracovali jsme se Spolkovým ministerstvem pro zemědělství a v listopadu jsme se organizovali seminář na toto téma. Na tomto semináři jsme diskutovali s různými zainteresovanými stranami. Kromě toho také máme úkoly, které nám vyplývají ze zákona a v nich musíme působit. Chci upozornit na to, že se jedná o velmi složitou oblast ochrany rostlin. Máme k tomu literaturu, máme své postupy, máme postupy pro dokumentaci, Existují postupy pro hodnocení a jsou to všechno dosti složité věci. Teď, co se týče zprávy hodnocení rizika, která byla zmíněna panem Burčerem. Ano, je vidět tedy, že se můžeme dívat na tuto věc různýma očima, nicméně nezapomínejme na to, že se jedná o správní řízení, jehož se účastní správní orgán a odborníci jiného orgánu. Předpokládá se tedy, že příjemce této hodnotící zprávy tomu bude rozumět a bude to umět řádně klasifikovat. To nemůžeme očekávat od veřejnosti. Tyto do studií, které jsou financovány tedy průmyslem, a potom samozřejmě zase těch, které jsou veřejně dostupné. Je tam nějaký kvalitativní rozdíl, jak to hodnotíte? Monsieur Ansel? Diese, diese Frage trifft ja den Wesen der Wissenschaft an sich. Also die Frage ist E, otázka tedy není, kdo financuje tu studii, ale zda je ta studie vhodná, e, zda se vhodně vyjadřuje, tedy zda jsou naplněná vědecká kritéria. A pokud ta vědecká kritéria jsou naplněna, tak nehraje roli, kdo to financuje. E, to samozřejmě platí i pro naši evropskou hodnotící strategii. Tam jsou stanoveny tedy eh, nějaká, eh, nějaká vodítka, například vodítka OECD a tak dále. A potom ve chvíli, kdy eh, ta transparentnost existuje, tak máme k dispozici samozřejmě taky originální údaje. Tam vlastně je možné poznat, zda to, co říká ten výrobce, je verifikovatelné, ověřitelné. Nesmím hmm. A v písemných otázkách je otázka čtyři, kde se vás ptáme, co byste změnil, který eh, povoluje aktivní látku, má být nezávislý. Takže to nemá být rozhodnutí toho, kdo podává tu žádost, to rozhodnutí má učinit někdo jiný, tedy ne ten žadatel o tom, který orgán. Můžete nám to tedy vysvětlit, jak tedy zajistit, aby bylo možno vybrat jiný orgán, který by byl nezávislejší. A jestli tedy v tom případě by bylo možné požádat EFSA, aby udělali studii hodnot. To ehm, ehm, ehm, byl třetí bod mého vystoupení. Změnit pětkrát dělal dělali ti tíž lidé. Takže jedna studie se dělala v 90. roce, potom jedna revizní nějakým výborem, který už neexistuje, to byli ti samí, potom v BFR, potom v roce 2004 eh, se eh, tím zabýval BFR. A to vyvolává střed zájmu. Protože když se dělá přeskum, tak je těžké být objektivní, jestliže jsem něco čtyřikrát hodnotil a na základě stejné studie má mít e, příslušnou autoritu a pravomoc, aby e, byla jistota, že to nebudou stále stejné orgány, které budou znovu potvrzovat svoje staré výsledky. Čili o to šlo Máme signál, že evropské agentury nám dávají špatná data. Čili moje zásadní otázka zní, co my můžeme změnit na této spolupráci ze všeobecného hlediska? Co můžeme udělat pro to, abychom, abychom vytvořili důvěru? Ano, vaše otázka, eh, komu ji chcete položit? Na koho se obracíte? je na BRF, nebo uh, chtěl jsem to uh, tak obecně nadnést. Ten, kdo se cítí uh, dotčen tou otázkou, ať odpoví. Dobře, Tady je potřeba se podívat několik let zpět do minulosti, abychom se zamysleli nad tím, kde ochrana spotřebitelů ve zdravotnictví e, prošla nějakou strukturální změnou. Měli jsme to v roce 2000, byla tady krize BSE a potom to vedlo e, k naprosté ztrátě důvěry v institutu podávat jako zpráva, bude předkládáno politice a na základě eh, těchto zjištění potom bude pan udělali eh, tyto kroky a já si myslím, že to rozhodnutí takto postupovat bylo správné. Otázka není, eh, zda se postupovalo správně, ale v hnutí a komu ne. A já tady se myslím asi shodnu s mnohými, to jsem může vidět i na základě té rizikové komunikace. Glyfosát to glyfosát, tak bude potřeba se zamyslet nad všemi ostatními ochrannými prostředky. Pak už nepůjde uh, používat cokoliv. Kontroverzní záležitost. A máme také tady konflikt zájmu. A my budeme... Vstup Evropská komise učinila další návrh, Jinými slovy, tedy je to kolektivní práce. Společně chceme zlepšit vzájem. Chceme být konstruktivní. Jinak bychom tady nebyli jako podvýbor. Já nechci tedy hovořit příliš tvrdě, ale poprosím, abyste opravdu přesně odpovídali, abychom se posunuli jako předu. Ano, my se prostřednictvím zprávy a my... Nyní paní Imeris projevy v uplynulých letech a proto děkujeme i dnes za jasné vyjádření ohledně transparentnosti práci našeho výboru ukončím tím výsledkem, že máme návrhy, které umožní skutečné zlepšení a je to již eh, dostatečně robustní, robustní charakter procesu a na druhé straně, aby se zlepšila komunikace, abychom posílili důvěru v tento systém. Domníváte se, že je zapotřebí upravit právní právní rámec, anebo spočívají problémy spíše e, domníváte se, že je zapotřebí upravit právní právní rámec, anebo spočívají problémy spíše e, e, v implementaci. Proto by mě zajímal názor průmyslu. Ohledně transparentnosti <clears throat> a robustnosti tohoto procesu schvalování. Zda můžeme posílit tu důvěryhodnost a jak to můžeme lépe rozšířit. To bychom měli udělat lepší, eh, zda eh, lepší komunikace ohledně rizik povede k eh, důvěře. To uvidíme, ale transparentnost je důležitá. Jsou tu některé věci, které sdílíme, například předběžná registrace studií, například konformní studie, aby nedocházelo k jejich zdvojování, aby nespadly pod stůl některé kontroly, aby byla k dispozici hrubá data a domníváme se, že ten registrační úřad by který se zabývá eh, výzkumem, by měl mít možnost eh, provádět registraci, aby řešil určité otázky. Závisí to na účinných látkách, na jejich aplikaci, na kulturách, ale to všechno závisí eh, na těch otázkách, které pokládáme za důležité, abychom měli také možnost, že budeme mít zpravodaje nebo spolu zpravodaje a mohli to s tím diskutovat ve výboru, jako jsme to vytvořili, tuto možnost již v pro biocidy. Děkuji mnohokrát. Kateřina Konečná, prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte poděkovat. A já se začnu přímo ptát, eh, a to především eh, zástupce ECPA, protože vy ve svých odpovědích na písemné otázky výboru uvádíte, že považujete za důležité, aby výrobcům zůstala možnost volby členského státu, který zpravodajuje autorizaci. Zároveň hájíte udržení současného systému a odmítáte, že by studie dělala sama EFSA. K tomu současnou roli agentur EU podporujete a lobujete, aby systém zůstal nastavený tak, jak je. Nicméně se zároveň dozvídáme, že vaši členové, jak se ukázalo u kauzy Syngenta, konstantně spochybňují závěry EFSA a tlačí na Evropskou komisi, aby využila svůj vliv a zaměnila závěry EFSA což v bodě nineteen vašich odpovědí hájíte ve smyslu že každý má právo na to zpochybňovat závěry agentury. já se omlouvám ale to je pokrytectví největšího kalibru protože vy hovoříte o tom že se průmysl konstantně snaží hledat skuliny v systému pokud bychom tedy zachovali ten systém tak, jak vy si přejete, jak chcete zajistit, aby vaši sami členové nepokračovali v této praxi spochybňování výsledků, které se jí prostě nelíbí, když už teď je samotný systém sám extrémně zranitelný. A to díky tomu, že argumenty a studie pro i proti autorizaci přináší sám žadatel, tedy výrobce. Vy si protiřečíte v těch svých odpovědích a já bych teď chtěla znát váš konkré, vaši konkrétní odpověď na to, jak to tedy je. výrobce nemohl vybrat členský stát zpravodaje. Existují proto dobré důvody, firmy eh, si vybírají členské státy zpravodaje racionálně. Třeba u farm, ve farmaceutickém průmyslu dokonce máme formální odvolací řízení, kdy průmysl a agentura o tom mohou hovořit. To je věc, která... Takže z toho důvodu prostě musím pouze říct, že s vámi nesouhlasím. Merci. Děkuji, chcete? Dostala odpověď na tu svoji, na tu svoji otázku. Vy něco spochybňujete, ale systém měnit nechcete. Tak co nám tedy navrhujete? Co je podle vás ten, to, to správně? Vy z jedné strany prostě využíváte toho prostředí, využíváte toho, že si volíte členský stát. Já nesouhlasím s tím, aby autorizace byly s jiným, eh, byl vybírány, nebo aby si mohli pro autorizace vybrat když vidíme, že u reautorizací to funguje úplně jinak a, a nevidím důvod rozdílu. Prostě to tam nevidím, ale to by byla zase další otázka. Ale vy jste nám prostě neodpověděl na otázku, jakým způsobem tedy chcete své vlastní výrobce přinutit, aby respektovali nějaké závěry, které i když se jim možná nebudou líbit, tak budou věrohodné. Um, Děkuji, já jsem se zamýšlel ještě jednou na to vaši otázkou. Eh, co se týče volby členského státu, smysl, aby si firma vybírala členský stát zpravodaje. Platí to pouze u nových látek, protože prostě v některých případech třeba některé plodiny se nepěstují v jednom členském státě, takže se chceme obrátit na členský stát, který už má zkušenost práce s tímto průmyslem a to především pokud na termíny. Trvá strašně dlouho, než získají firmy povolení a filmy se chtějí obrátit na členské státy, které jim ho vystaví nejrychleji. Takže opravdu je to racionální napsat. Tu vaši druhou otázku můžete mi říct ještě jednou, prosím? Part of the question. stávající systém, oh, right. který oni sami spochybňují, tak aby ho přestali spochybňovat jakým způsobem jako chcete nastavit ten systém tak, aby nedocházelo k tomu, že vlastně využíváte ty skuliny v tom systému pro vás. A teď nechci spekulovat o rychlosti, já si myslím, že by nemělo jít o rychlost, ale o bezpečnost především těch látek. To nestačilo napsat na poprvé. Můžete nesouhlasit s rozhodnutím anebo s hodnocením. To je normální. Není to obvyklé. Děje se to velmi málo kdy. Nicméně Nemělo by být zakázáno nesouhlasit se závěrem. Zakázáno je pouze. Já mám pocit, že vaše otázka se týká dvou aspektů. Za prvé, jak dobře funguje regulační systém, aby zajistil bezpečnost pro lidské zdraví a neškodnost pro životní prostředí. A za druhé, do jaké míry se tomu systému věří. Podle nás toto jsou dvě oddělené otázky. My si myslíme, že naopak těch překážek pro průmysl máme příliš mnoho, aniž bychom tím zlepšili výsledek, že je potřeba zlepšit implementaci. A to potvrdila nedávno Evropská komise ve svém hodnocení refitu. A kromě toho to také potvrdili EPRS, služby tedy. Takže chci se vrátit k tomu, jak ten systém funguje a jak je vnímán a do jaké míry mu důvěřují naši občané. Toto jsou dvě různé otázky. Děkuji. A nyní mm, paní Adolano. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dornano, pardon. A také se chci obrátit, aby hlasovali proti našemu pozněvacímu návrhu na plénu, který chtěl zakázat neonikotinoidy. A vy jste co se týče omezení z roku 2013, říkali, že se to týkalo tří neonikotinoidů. A říkali jste, stále máme za to, že základ, na kterém toto omezení potvrzuje ve své zprávě, že nemáte pravdu. U těch tří neonikotinoidů potrhává existenci těchto rizik. Vy chcete další důkazy, měli jste je den poté. A den před eh, hlasováním EFSA eh, zveřejnila systematickou revizi potom neposlali opravný e-mail všem poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, aby tedy vzali v úvahu tuto zcela zásadní studii, která aktualizovala závěry EFSI. Děkuji. Ještě jednou bych rád řekl, že by bylo bláznivé si myslet, že náš průmysl je následně potřeba. Čili Máme různé názory, ale stejný záměr a to opilovat si hmyz chránit. EFSA vyhodnotila riziko, dospěla k závěru, eh, hodnotili 500 scénářů rizik. Prosím, za Global 2000. <clears throat> Ještě jednou bych chtěl poděkovat za tuto otázku. Skutečnost, že výrob více si může zvolit členský stát, podle mého není největším problémem. Co se týče povolování, myslím, že je to určité zlepšení, když zde zavedeme objektivní postup, ale mnohem větší slabé stránky současného systému spatřují v nedostatečné transparentnosti průmyslových studií, tedy ve skutečnosti, že není zajištěna objektivní kontrola třetích stran nějakých eh, institucí a jsou tu také příklady, kdy tato kontrola nefungovala dobře. Druhá slabá stránka spočívá v tom, že studie průmyslu, protože to eh, se prováděly zejména eh, v eh, podnikových laboratořích. Teď to jsou zpravidla smluvní laboratoře a tyto smluvní laboratoře stojí v konkurenčním vztahu s jinými smluvními Eh, laboratořemi a dochází ke střetu eh, zájmu, protože víme, že rozhodující slovo má zákazníka. V tomto případě je to průmysl. Průmysl to musí zaplatit, chce, aby látka byla povolena a eh, to pověření by mělo jít přes nějaký úřad, přes EFSA a mohou to být stejné laboratoře, protože tak je možné je zbavit toho obrovského střetu zájmu a mohou tedy postupovat podle nejlepší praxe, protože to je tedy pozitivní standard, ale one budou potom také nabízet objektivní zhrnutí výsledků studií, tak jak je potřebuje EFSA a jak je potřebují členské státy, abychom zajistili eh, transparentní, objektivní, nezávislé hodnocení. Koordinátoři, pan Peterle za paní Delaj, prosím. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes jsme že govorili zjutraj o gro... Děkuji, Děkuji. Pane už eh, jsme hovořili o eh, biodiverzitě a o eh, ohrožení včel. Já si po této rozpravě nedělám méně starostí, naopak. Ani na mě vlastně nedělá dojem, když někdo takhle se odvolává na vědu. Věda může být plná politiky. A politika říká, co by věda měla přeskoumávat a co nikoli. Pokud se nějakým směrem nebudeme dívat, nic tam nenajdeme, ne, neuvidíme. Pokud se zajímáme na krát, o krátkodobé dopady, nedozvíme se, jaké budou dlouhodobé dopady. Takže pokud eh, jeden orgán říká, že látka je karcinogenní a jiná, jiný orgán říká, že nikoli, tak to samozřejmě ve spotřebitelích vyvolává nedůvěru jak to můžeme nějakým způsobem skloubit. Co bychom tedy ještě mohli udělat pro to, abychom se dostali k jádru věci? Je ta otázka směrovaná na někoho konkrétního? Uh, je to všeobecná otázka. Zajímala by mě odpověď pana Bučera. Burčera. Nicméně, myslím si, že věda, pokud se řídí vědeckými kritérii, pokud je objektivní a transparentní, tak to naprosto eh, může být měřítko dobrého vedení, v němž to je možné protože my tady bojujeme taky s, s střety zájmu a podobně. Eh, já si myslím, že bylo záměrem té směrnice z roku 2009, eh, která také dosíle, dos, do, docílela zlepšení situace potraviny, tak ehm, tam jsou prvky, které pokud eh, to proběhne legislativním procesem, tak to jsou určitě, e, samozřejmě očekávám taky pozměňovací návrhy ze strany parlamentu a členských zemí, e, tak e, já si myslím, že by to opravdu mohlo vést k tomu, že se zlepší celý, že jinak hrozí, že nebezpečné látky, nebo látky vlastně, které ohrožují zdraví. Velpoc, prosím. Yes, thank you, Eric. Děkuji. Eh, pane Azulej, eh, já jsem si vás poslechl a měl jsem takový pocit, které se vztahují k tomuto tématu a vlastně eh, Parlamentní výzkumné centrum řeklo, že se ukázalo, že cíle povedou, které by byly potřebné k zamítnutí povolení glyfosátu. Vy vlastně i v těch eh, písech mezi eh, touto aktivní látkou a těmi eh, malignantními nádory, je to vlastně na... konkrétně okomentoval to, co říkal pan Butcher o počtu studií, které jsou potřebné pro zamítnutí autorizace nebo schválení úředníkem spolkového orgánu a nemám žádný zájem na schválení nějaké látky nebo ne, ale Evropský parlament to bylo dáno překladem, já jsem vás tak aspoň pochopil. Stačila by jedna studie, eh, která by poukázala eh, na důvody, které ukazují, eh, nemůžeme jasně rozlišit mezi kontrolou těch účinných látek a guidelines studies, protože tady se nedělají jenom vědět, toxická změna je tu možná. Glyfosát sám toxicky není, ale ty přísady mohou mít genotoxické je jenom jeden prostý příklad. Máme například 28 eh, eh, nebo 36 formulací, já už teď přesně nevím eh, tedy tak to protiřečí vlastní kontrolované studii účinku. A tady se objevují tedy ty problémy. Otázka, pane Poci. Děkuji, myslím, že mám ještě pár vteřin. Já jsem špatně pochopil vaši otázku, ale s radostí se k ní vrátím. Při hodnocení eh, u takových eh, eh, pokusů není důležitá signifikantnost, ale biologická relevantnost. A pan kolega to vytrhl z kontextu. Musíme se podívat, a také jsme to sledovali, to jsou hlodavci, tady je velká diskrepance. Já nehovořím za BFR, ale hovořím za všechny všechny orgány, které hodnotí eh, rizika v Evropském společenství a které se zabývaly těmito údaji. Tento postup se opírá o to, že máme původní údaje a ty vznikly na základě statistických postupů, které Eh, Pane profesore, my se tady zabýváme eh, robustností našeho eh, systému schvalování pesticidů, ale je důležité, abychom zkoumali, jak dobře fungují srovnatelné systémy. A proto jsem se podívala na druhý systém schvalování, a to pro herbicidy, pro ekologické zemědělství. A je tu nápadné, že tyto předpisy jsou méně méně detailní. Například se tu neodlišuje mezi hodnocením eh, rizik a řízením rizik. Když porovnáte oba dva systémy, řekl byste, že eh, schvalování eh, ekologických herbicidů je podobné a domníváte se, že podstatné látky, jako například měď, které jsou extrémně persistentní a mají dopady na mikrobiologii půdy, v rámci směrnice 1107 eh, jsou vůbec tedy povoleny. Mě by v tomto ohledu také zajímal názor průmyslu. Ja, vielen Dank, vielen Dank. No, děkuji mnohokrát za tu. A podobně. A proto mám otázku na pana Burčera. U řady pesticidů bylo vydáno povolení v Evropské unii a Evropská komise a EFSA řekly, že obecně tyto látky nepůsobí, ty schválené látky nepůsobí problém a že v procesu povolování není potřeba nic měnit. Je to pravda? Existují i jiné kontroverzní látky? Můžete prosím vysvětlit, proč se glyfosát takto liší od ostatních? Od ostatních látek tedy. A potom Pan Hensel říká, že Roundup je na trhu 40 let a nedělá žádné problémy. Máte k tomu nějaký epidemiologický výzkum? Pan Bučer, prosím. Obávám se, že to všechno nestihnu za dvě minuty. Proces schvalování, jak v současnosti v EU existuje, nefunguje dobře. Myslím, že to ukázal nejenom případ glyfosátu, ale zejména a hned se dostanu k té otázce, co je specifického na glyfosátu. Je to na základě interakce ajaku když byl glyfosát mimo, tak a jak ještě nevěděl, že bude zkoumat stejnou účinnou látku. Toto rozhodnutí padlo o tři měsíce později a s tímto rozhodnutím se objevila velká otázka, jaké je pozadí. A celá řada nezávislých vědců a nevládních organizací se začaly zabývat touto otázkou a zareagují na to, co řekl pan Hensel. Glyfosát je samozřejmě symbolická látka, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že nejde o genovou techniku a další věci, o kterých se hovořil, ale že jde opravdu o to, že zde máme příklad, kdy jde o otázku, zda se v Evropské unii eh, rozhodování ohledně schvalování eh, látek činí na základě dobrých dobrých zákonných eh, vědeckých nezávislých hodnocení. Ano nebo ne? Já jsem se dlouho zabýval tímto tématem a domnívám se, že tento příklad ukázal, že bohužel ne. Nechceme tady eh, hovořit, kdo je vyníkem. Kladem si otázku, jak se to dá zlepšit, jaké to má příčiny. A nyní jste se ptala na, epid, eh, ptala na příkladem copy and paste na rozdíl od eh, genové toxicity, protože tady Monsanto se, eh, nebo ta pracovní skupina se eh, zachovaly velice nedbale. Byla to eko, epidemiologické studie, ale bylo chování. A za deset minut samozřejmě nemůžeme, nemůžeme ukázat, že to bylo tvrzení, která nebyla podložena. Eh, byla to studie o tomto systému hodnocení můžeme hovořit, ale my jsme slovo toho orgánu, ale eh, v prosinci 2016 osm nevládních organizací podalo žalobu na výrobce, protože výrobci podle našeho názoru s nesprávnými údaji se snažili získat eh, povolení. A eh, domníváme se, že epidemiologa Berharda Krajza který tenkrát také nevěřil, že je to názor toho orgánu ve spolkovém eh, sněmu, řekl, že to je záměné zkreslování obsahu studií. Několikrát to opakoval. Eh, domníval se, že se ty to bylo pro... Burčere, vy jste právě hovořil o tom, nebo nadnesl jste otázku, co by mohlo být příčinou pro to, proč eh, ten povolovací proces neprobíhá optimálně. Vy jste na začátku hovořil o tom, že jde vlastně o rozhodnutí obnovení eh, toho rozhodnutí z roku 2009. Eh, poukázal jste na to, že žá, žada už dvakrát říkal, že to samotné hodnocení rizik probíhá na základě těch studií předložených průmyslem. Eh, mě by tedy zajímalo, kde je ten tak EFSI nebo u relevance toho, jak se vyhledávají ty studie, kde bychom velmi důležité, aby orgány také měly motivaci, aby byly schopné tuto vědeckou literaturu eh, řádně zapracovat do svých závěrů. Eh, nový návrh komise už obsahuje prvky, které by to mohly zjednodušit, umožnit a to jsou tedy mé dvě minuty. Děkuji. Paní eh, Dornano, prosím. Merci, monsieur le président. Euh, question pour monsieur... Eh, děkuji. Já mám otázku na pana Hensela. Eh, poslala jsem vám písemnou otázku, na kterou jste neodpověděl plně, takže ji položím znovu. Podle EFSI, spravodajský členský stát musí eh, ve své zprávě říci, zda výzkum proběhl řádně a zda informace, které poskytuje žadatel, co se týče tedy té vědecké literatury, jsou eh, správné. Eh, v rámci zprávy o obnovení povolení, která byla tedy osočena z toho, že je to plagiát, tady vlastně zase se to vztahuje na ten glyfosat, a já jsem se písemně ptala, proč BFR řeklo, že je nutné do své zprávy zapracovat asi stovku stránek eh, textu, které pocházely z dokumentů poskytnutých eh, výrobcem. Říkáte ve své odpovědi, že na to má odpovědět EFSA, ale já nesouhlasím protože tuto zprávu jste v podstatě redigovali vy. Děkuji vám mnohokrát za vaše myšlenky. Pan Hencen, prosím. Takže děkuji mnohokrát za tuto otázku. Nejprve bych rád konstatoval, že povinností průmyslu je provádět deset let eh, výzkum a doložit k tomu literaturu. A to se zkoumá má u každé jednotlivé studie, nezávisle na tom, zda BFR eh, má eh, eh, vlastní rešerše literatury k účinným látkám, protože by k tomu bylo zavázáno a to se zapracovává do studie. Jistě musíme informovat o všech studiích, i o studiích, které byly financovány průmyslem, ale i o těch studiích, které provedly nezávislé instituce. A to je v podstatě eh, práce navíc. Eh, a domníváme se, že je velice důležité, abychom do toho začlenili i tyto studie kromě těch studií, které máme k dispozici od průmyslu. Situace je bohužel taková, že k velkým bodům výzkumu nejsou k dispozici eh, žádné eh, publikace. To znamená, když jde o zátěž na spotřebitele, uživatele, eh, na místo bydliště, když je zapotřebí takovéto analýzy, tak v literatuře nejsou k dispozici žádné z vede, zveřejněné údaje. A když se podíváme na studie eh, kancerogenity, tak eh, IARC také vycházel z průmyslových studií. US, EPA a GMPR je potom zveřejnili. A tam eh, jsme se snažili vycházet z těch statistických analýz, protože jsme byli překvapeni, že IARC ARC dospěli k jiným závěrům, než jak to stálo v původní publikaci US EPR a e, společného e, zasedání institutu. A potom jsme tedy předložili ještě druhé hodnocení ze strany Evropské agentury pro chemikálie a ta hodnotila rizika obdobně jako Mezinárodní eh, agentura pro výzkum rakoviny. A tady eh, zástupci nevládních organizací také mohli předkládat své argumenty. A výbor pro hodnocení rizik to sledoval opravdu velice pozorně, ale přesto eh, že byly provedeny tyto statistické analýzy, dospěly k závazným závěrům a to, že glyfosát nemá kancerogenní nebo genotoxické vlastnosti, takže druhý evropský orgán dospěl nezávisle ke stejnému výsledku jako EFSA jakož i orgány v dalších členských státech anebo ve státech mimo Evropu dospěly k obdobným výsledkům. Děkuji. Děkuji. S vaším dovolením ještě jednu věc k tomu. To je velice zajímavé. My jsme... A oni říkali, že v tom původním dokumentu, ano, ten dokument, tedy byl překopírovaný, ale bylo to tam označeno. Tady pocit, že to hodnocení asi nebylo přesné, protože EFSA tady vycházela z BFR. Mohu potvrdit, že, že to není statistická signifikantnost, ale že je rozhodující biologická relevantnost a v, v směrní je důležit tumorů, které se objevily a tady toto hodnocení ve právě chybělo. V epidemiologických studiích a studiích NSK signifikance neznám znamená, že je to automatické, že musí být eh, karcinogenní. Ale když budu mít pět eh, studií a osm signifikanci při korektním vyhodnocení, které jsme původně neudělali a je to reprodukovatelné, to se také nedělali, statisticky signifikantní eh, nárůst rakoviny u myší a potom podezření na rakovinu u lidí dětí, eh, takže to je tedy nedostatečný přístup. Bylo by zapotřebí všechny tyto tři úrovně o maligních lymfomech u myší eh, s malignými formami u člověka. Vy jste všechno eh, rozdělili, rozdrobili a zkoumali studie jednotlivě a řekli jste, že nejsou relevantní. To tedy nebyl přístup na základě by jste mohli ještě doplnit další informace, pane Solec? Studií eh, si vyžádá zvláštní eh, expertizu a my diskutujeme o testech na zvířatech a myslím, že k tomu potřebujeme experty. Pan Pos, eh, pan Des jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máme několik otázek na profesora Hensla. Když slyšíme od vědců, že glyfosát eh, je karcinogenní, potom mohou skoncentovat, že tito vědci 40 let spali. Jak to, že to trvalo tak dlouho, než dospěli k výsledku, to je nezodpovědné, když prospíme 40 let. A druhá otázka na pana profesora. V Německu se vedla prudká diskuze na téma glyfosátu. Jak hodnotíte tuto disk? diskuzi. Souvisí to s účinnou látkou eh, nebo eh, s jinými důvody. Eh, o biologickém zemědělství jsme dnes již hovořili, ale rád bych věděl, jaké pesticidy mají větší toxicitu glyfosát a, a e, nebo e, ty, které obsahují e, měď. Jaká je biologická odbornatelnost? Formulation. Tedy aktivní látka formulace, pan Henzel, prosím. Já fang vielleicht ganz hinten. A u mědi je to vlastně v, podobném rozpětí asi dvakrát tolik. Byl specifický, speciální význam. Mm, my přece děláme asi stovku eh, vyhodnocení ročně a teď eh, postupujeme ne sami, ale spolu s dalšími orgány. Máme řadu argumentů na stole a už byly argumentativně i zváženy. My v podstatě vůbec nemáme nějaký deficit znalostí ohledně glyfosátu. My máme opravdu dostatek studií. Teď um, spíš dlouho ještě neznamená, že je bezpečné ale je opravdu kriticky důležité, aby eh, právě tyto látky, které se používají dlouhodobě, byly bezpečné. A právě proto je potřeba dělat eh, zdravotní vyhodnocení. Tady samozřejmě jde taky o význam eh, epidemiologických studií, to je, to je opravdu důležité a my bychom si přáli, je nám líto, že na evropské úrovni takovéto studie nejsou k dispozici. Musíme jít do USA, kde to pravidelně dělají. Bylo by dobré, kdybychom takovéto kohorty měli, teda e, přeskoumávali i v Evropě. Určitě bychom vlastně měli výsledky, které by potom e, samozřejmě také e, osvětlily i diskusy, jako je ta dnešní. Teď, co se týče epidemiologických studií, zase EFSA udělala 10% té práce, kterou měla udělat. Opravdu máme veškeré epidemiologické výsledky? Nebo se mohlo zajít ještě daleko dál v epidemiologii? Tedy studie, které jsou v mezinárodním měřítku k dispozici, jsou platné. Máme tu eh, studii, která byla letos zveřejněna a byla provedena na tak velké kohortě, takže ty eh, nálezy vnesly mnohem více světla do určování určitých i druhů rakoviny a můžeme říci, že eh, vznik rakoviny v důsledku glyfozátu je zanedbatelné na základě té studie. Vždycky je možné že věda přijde s nějakým výsledkem, který ukáže, že jsme eh, něco nezohlednili nebo že to nějak eh, jinak dopadlo. EFSA má tyto prostředky a tak, jak je v současnosti eh, koncipována, víme, protože jsem součástí vědecké rady, pracuje se systémem panelů a zpravodajů a již je na pokraji svých možností. Je to stále větší zátěž a v oblasti ochrany rostlin jestli nebude zvládat z personálních důvodů ani eh, při využívání vědeckých expertů z jiných oblastí. Eh, tady je třeba z odborného hlediska určitě zareagovat. Pan Des, prosím, doplňující otázka. Děkuji, pane předsedo. Po státu vůbec jsem nezažil ani jedinou akci ze strany Monsanta. Mm. Takže ve chvíli, kdy ten eh, patent vyprší, umím si představit, že tahle... Pan Hansel a Azule. K tomu mohu vyjádřit jenom určité spekulace, protože to není v mé kompetenci. Nevím, co to taky je tedy k otázce, eh, že se můžeme domnívat, v každém případě víme, eh, že se eh, hromadí studie a eh, jsou tu některé mezery, které se týkají neurotoxicity, zdraví zvířat, to adendum a průmysl se poptává po těchto oblastech a my zjišťujeme, že ty průmyslové studie, jak se předkládají, nejsou kompletní a je tu tedy ta snaha zaplnit tyto mezery a EFSA eh, musí postupovat stejně, také se to již tak realizuje, aby tyto studie byly kompletní, a aby výsledky byly reprodukovatelné, a aby se zlepšila spolehlivost těch studií. Týká se to GDP eh, z laboratoří, ale i vlastního postupu. Děkuji, pana Zule. So I'd like to give a complimentary on the epidemiology studies. Já bych rád doplnil epidemiologické studie. Největší kohorta na světě je v Evropě, Agrekan ve Francii. Začalo to v roce 2002. V tuto chvíli se to týká 150 tisíc členů zemědělského společenství a jsou to nejenom zemědělci, ale i venkované obecně. Doufám, nebo byl bych rád, kdyby se ty výsledky citovaly častěji a ty výsledky totiž ukazují, že na venkově o 30% méně rakoviny a endokrinologických problémů než u zbytku populace. Pochopitelný, že můžeme rozebírat podrobnosti, ale to je ten základ. Máme tedy velikou epidemiologickou kohortu a, a kromě toho máme daleko větší kohortu než ve Spojených státech. A teď glyfozát versus měď, byť tedy tady srovnáváme herbicid a fungicid, ale to je přesně diskuse, která má probíhat. Co je lepší, 50 gramů glyfozátu anebo 50 syntetického fungicidu jednou za rok, jedním projede traktora, nebo 3000 gramů, desetkrát projede traktor každý rok. Jedno je organická látka, druhé je syntetická látka, ale jsou to v každém případě produkty, které jsou potřebné v boji proti škůdcům. My nechceme dávat na to odpověď. Naši členové vyrábějí 50% organického zboží, ale také vyrábějí eh, syntetika. A diskuse je právě taková, jak snížit celkový dopad, ať už konvenčních nebo organických. A e, přistál by nám na stole. Jako přesně tak jsem tedy kritická když si všimnu, já i v Německu jsem úřednice, když tedy vidím, že nějaký úřad převzal celý text, tady nejde o mm, jenom část té studie, ale hlavně závěry jejich vyhodnocení, převzali jedna ku jedné. Zatím je to korupce, otázka, nechci vám to podsouvat, ale ještě eh, chci říct další věc. Podniky musí eh, taky samozřejmě měnit každých deset let své rozvahy. Není možné, aby se přeskoumávala pořád tataž, eh, aby to bylo přeskoumáno i jinými vědci. Nikdo není dokonalý. A proto má otázka je naprosto jasná na BFR. A pokud takováto eh, studie, potom pokud se prokáže, že tam je nějaký problém, tak opravdu musí padat hlavy. Eh, a ta otázka směřuje na koho, Marie? Na pana Hensla a Burčera. Prosím, pana Hensle. Je důležité, jaký výsledek získáme. Otázka transparentnosti postupu, to je, myslím, maximální. Máme tu zprávu hodnocení rizik, kterou obdrželi příslušné členské státy a každý má eh, k ní přístup. Každý vědec na světě se na to může podívat, může to hodnotit a je jenom velice málo eh, vědců a já k nim eh, připočítám pana Borča. tu rozpory veškeří věci, kteří se tím zabývali na celém světě, říkají, že byla řádně vyhodnocena tato studie a dospěla ke řádným eh, závěrům. To jsme neudělali my, my jsme to akceptovali a jenom jsme řekli, že sdílíme, no, že byla řádně vyhodnocena ta studie. A teď eh, paste and copy, já jsem to jí řekl úvodem, můžete si to přečíst. Bylo řečeno, a vzali něco, co ten žadatel poslal, ale ten žadatel má dokonce vylíčit stav věci a informovat eh, eh, vědu o to správné, co je zde uvedeno, když se to eh, komentuje a příjemce zprávy, říkají to Tak, jak eh, pracujeme, to není typické pro BFR. Ptali jsme se jiných orgánů a ty postupují stejně a má to dobrý důvod. Je třeba se podívat, je to pravda to, co tvrdí žadatel. A pokud ano, tak je to tak. A jinak eh, vyžádáme další věc eh, lidem, kteří jsou schopni zkoumat určité prvky, tak jenom zkoumáme, je to správné, co tam píše ten žadatel a Mnohé z toho, co pan profesor Hensel řekl, podle mého názoru, není správné. Není to tak, že většina kol provádět odnocení rizik, protože testy mohou opravdu identifikovat nebezpečí rakoviny, ale posuzovat to riziko jako ještě potvrdila eh, rozhodnutí BFR. Když hovoříme o věcích, tak je třeba jasně ukázat, že tu máte, že v adendu jsou jiná vyjádření. 18 tumorů u myší, to je jiné. V adendu dáváte ajerku zapravat, protože eh, jinak to bude matoucí. A já mám proto eh, dojem, eh, že s tím jste si hráli. Komentace, jak jste ji použili, vedla k tomu, že vědci Eh, vám nedali za pravdu, řekli, a vědci to říkají málo kdy, vaše praktické rozhodnutí o glyfosátu to byl tedy ten eh, dopis Poetě, který podepsalo 490 vědců a já vím, jak jsou vědci opatrní, jde, jejich o, jde o jejich pověst, když se mají vyjádřit eh, tak výrazně. Maria, pardon chybí ještě jasná odpověď. Neměl by tam být tedy ten rotač. To je jako kdyby eh, třeba eh, papež, který se tedy nemůže oženit, eh, najednou po něm přišel někdo, kdo může